bude po slyšení. Nejdříve se tady musíme dohodnout na přijetí programu jednání. Pokud nemáte žádné námitky, tak je považujeme za přijatý. Nyní schválení zápisu z předešlých schůzí, to je také odsouhlaseno. Takže další bod, dostáváme se ke slyšení A jak jsem se nyní dověděl, máme sedání koordinátorů hned po tomto slyšení. Máme před sebou článek 30 nařízení Evropského podporného úřadu pro otázky azylu. Jedná se o slyšení prvního kandidáta, který byl předložen správní radou na zasedání ve Valetě a tato rada vybrala pana Roba Fisra z Nizozemí a dala mu funkci výkonného ředitele. Pan Fisr bude mít tedy prohlášení, dovolte mi, abych mu poblahopřál k této volbě. A pak budeme probírat otázku, jak budeme postupovat dál, protože článek 30 eh, Nařízení 30 Evropského podporného úřadu pro otázky azylu uvádí, že parlamentní výbor může přijmout stanovisko výkonné rady Evropského podpůrného úřadu. Čili můžeme nebo nemusíme přijmout toto stanovisko. To stanovisko bude dáno hned po zasedání koordinátorů. To znamená, že dočasně přerušíme přibližně na 10 minut práci našeho výboru, aby koordinátoři měli možnost dát své stanovisko a pak výbor bude pracovat s zavřenými dveřmi, rozhodneme, zda schválíme rozhodnutí koordinátorů nebo ne. Takže po tomto návrhu pořadu jednání bych rád dal slovo panu Fischerovi. Prosím, vítejte. Vážený pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu. Je pro mě velkou ctí a privilegiem, že se mohu představit jako kandidát na výkonného ředitele Evropského podporného úřadu pro otázky azylu. Doufám, že také naplní vaše očekávání a budu schopen odpovědět na vaše dotazy. EASO je příspěvkem ke společnému evropskému azylovému systému funguje v rámci solidarity, v rámci Evropské unie. Musíme veškeré žádosti o azyl řešit rychle, spravedlivě a jasně. A musíme zajistit mezinárodní ochranu. Také je zapotřebí, abychom měli veřejnou podporu pro azylovou politiku a azylové postupy v Evropské unii. Pochopitelně tyto otázky zajímají také Evropský parlament. Uplatněním společných standardů, řešením azylových žádostí stejným způsobem po celé Evropě bude zcela jistě nejlepší přístup, jak řešit nejrůznější přítoky migrantů z různých koutů světa. A bude to určitě dobrý příspěvek k tomu, aby někdo podloudně nechtěl koupit azyl, kde se mu to hodí. Na politické úrovni Rady ministrů Evropský parlament a Evropská komise rozhodují o azylové politice a o nařízeních v oblasti azylu. V tomto ohledu se musíme zeptat na tři věci. Jak E, dospět k rozhodnutím, která jsou založena na důkazech, jak zajistit azylovou politiku a nařízení, jak zajistit implementaci analog, e, analogových operačních postupů a společných standardů a jak zaručit vysoce kvalitní rozhodování v případě jednotlivých e, případů. Evropský podporný úřad pro otázku azylu sehrává tedy velice důležitou úlohu. Úkolem tohoto úřadu je podporovat implementaci společného evropského azylového systému a podpořit členské státy a jejich azylové služby. EASO bude nezávislým střediskem odborníků. Hlavním úkolem je zjednodušit, koordinovat, posílit praktickou spolupráci mezi členskými státy. Budeme se zaměřovat na služby a budeme také poskytovat organizační, logistickou podporu a zároveň informace a odborné posudky. Bude to e, prostřední, který bude neutrální, transparentní, nezávislý. Budeme stimulovat a zjednodušovat e, výměnu odborníků, odborných posudků a našich zkušeností. Zároveň také budeme nástrojem solidarity a vzájemné důvěry. EASO bude úzce spolupracovat s dalšími organizacemi, jako je Vysoký eh, úřad komisaře OSN pro uprchlíky, také Frontex anebo Agentura eh, základních práv a svobod. Budeme věnovat patřičnou pozornost eh, dialogu s občanskou společností. Především chceme vytvořit tzv. poradní fórum. To vše poskytuje tři perspektivy práce EASO. První oblast se zaměřuje na společné politiky a společné postupy. To znamená odpověď na otázku, jak realizovat efektivní společnou práci, která bude na stejné operační úrovni. Prvním úkolem ASO eh, je přispět ke společné implementaci a konvergenci národních azylových praktik a postupů. Druhá perspektiva se zaměřuje Eh, na společné praktiky a jak vytvořit společné politiky. Sehráváme novou úlohu v evropském procesu, chceme použít operační znalosti a vytvářet nové politiky v nové legislativě. To znamená, že evropské i národní politiky vycházejí ze zkušeností, musíme vycházet z jasných důkazů, chceme mít tedy postup od zdola nahoru a tím zvyšit kvalitu naší legislativy. První perspektiva Eh, chce přeměnit eh, společné problémy ve společná řešení. Horizontální přístup bude podporovat členské státy v praktické spolupráci. Chceme vyměňovat nejlepší zkušenosti, společné akce, společné postupy, společná školení, především v naléhavých případech. Práce ESO řeší různé aspekty. V první řadě je to operační podpora. Je to Podpora v oblasti vytváření kapacit znamená to, že budeme posilovat národní asilové služby, když, které řeší žádosti azylu. Eh, musíme provádět také jazykovou analýzu, určení věku, eh, lékařské poradenství, analýzu dokumentů, eh, dále nejrůznější zařízení, která přijímají uprchlíky, což znamená také naléhavé situace členských států a podporu eh, které, států, které jsou pod velkým tlakem. Chceme taky vytvořit eh, skupinu odborníků, eh, speciální tým, který můžeme využít v případě naléhavých situací. Dále je to otázka školení a kvality. To znamená další vytvoření a rozšíření osnov eh, evropského azylu, ale také organizování různějších seminářů, školení, eh, zároveň metodologie, operačních manuálů, manuálů, stanovení definic a standardů. Dále informace a analýzy. To je velice důležitá součást naší práce. Zaměříme se na analýzu trendů, analýzu azylů, včasné varování, jednotlivé zprávy z členských států a potom výroční zprávu o azylových otázkách. Dále zde máme externí dimenzi a podporu třetím zemím, to znamená budování kapacit a spolupráci se zeměmi původu a s transitními zeměmi, zároveň také opětovné usídlování migrantů. Musíme především vytvářet trvalá řešení ve spolupráci s UNHCR. Dále zde máme eh, koordinaci eh, našich eh, týmů. EASO musí sehrávat velice důležitou úlohu při koordinaci mezi členskými státy a UNHCR, pokud se řeší případy relokace, kdy lidé musí odjíždět z Evropské unie do třetích zemí. EASO nebude jedinou organizací, která bude poskytovat podporu pochopitelně může dále pokračovat bilaterální dobrovolná spolupráce mezi členskými státy. Zde bych chtěl připomenout, že ASO nemá rozhodovací pravomoci, co se týče žádostí jednotlivců o azyl. Tato organizace má podpořit společný evropský azylový systém, máme podpořit praktické operační úrovně v členských státech. Je potom na členských státech, aby se sami rozhodli, jak postupovat v případě jednotlivých azylových žádostí. EASO je novou organizací. Musí být vybudováno od základu a bude trvat nějakou dobu, než budeme mít dostatek pracovníků a budeme náležitě fungovat. Nicméně eh, chci okamžitě začít eh, s naší prací. V prvním roce musíme být realističtí a pragmatičtí. Práce se zaměří na tři hlavní body. V první řadě to bude transfer úspěšných pilotních projektů, které již byly zahájeny, jako je Eurazil, Evropské eh, osnovy v oblasti azylu a také eh, vybudování základny tlumočníků. Dále eh, chceme vytvořit společný portál a chceme podpořit řecký národní akční plán. EASO se aktivně zapojí do tohoto procesu. Jakmile budeme mít dostatek pracovníků, tak převezmeme operační koordinaci azylové části akčního plánu. Zaměříme se na krátkodobou podporu a na strukturální podporu. Vytvoříme azylovou službu, eh, dále zařízení eh, pro migranty, školení, eh, řízení kvality a řešení nevyřízených případů. Eh, zkušenost jednotlivých členských států bude skutečným úspěchem v tomto projektu. To potřebujeme, především v případě Řecka. Nakonec bych chtěl říct, že jsem velice rád, že nařízení ASO umožňuje přímý vztah s výkonným ředitelem ASO s Evropským parlamentem. Doufám, že budu mít příležitost, abych eh, vás informoval v vašem výběru, výboru o práci našeho Eh, orgánu, protože věřím, že budeme přednou hodnotou k evropskému projektu, k evropské organizaci. Pane předsedo, Evropa je neustálá práce, která nebyla dokončena a EASO je zcela jistě organizací, která může přispět. Děkuji. Thank you, Mr. Děkujeme. Děkujeme za tato úvodní slova, pane Vysere, za to, že jste byl stručný, to nám rozhodně pomůže zvládnout tento bod v čase, který máme k dispozici, čili nyní zahajuji krátkou diskuzi. Nejprve koordinátoři. Pane Busutile, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předseda. Rád bych poděkoval i vám, pane Vysere, za prezentaci. Blahopřeji. Blahopřeji k této nominaci. Za EPP bych vám rád popřál vše dobré, protože EPP se domnívá, že vytvoření tohoto Evropského podporného úřadu pro otázky asilu je nesmírně důležitým krokem k dosažení skutečného evropského asilového systému a politiky. Rovněž jsem velice rád, že jste se ke konci svého vystoupení zmínil o podpoře EASO řeckému národnímu akčnímu plánu protože delegace našeho výboru navštívila minulý týden Atény a skutečně jsme na vlastní oči mohli vidět, jak naléhavě Řecko potřebuje tuto pomoc, tak aby zajistilo své národní administrativní kapacity, aby je posílilo tyto kapacity a aby tato služba tam fungovala efektivním a účinným způsobem. Neviděli jsme ovšem v Aténách zatím systém, systém, který by fungoval účinně, proto se domníváme, že vaše role tam bude zásadní. Mám několik dotazů. Položil bych vám tři. První z těchto dotazů se týká mechanismu solidarity. Vy jste se zatím nezmínil o tomto mechanismu konkrétně, pane Vysere. Ovšem víte, že náš výbor a parlament očekává od vašeho úřadu EASO především solidaritu. Solidaritu za uchazeči o azyl a samozřejmě rovněž, a to je druhá stránka mince, s těmi členskými státy, solidaritu s těmi státy, které v současné době nesou na svých bedrech masový příliv azylantů zemí, které jsou ponechány jaksi sami na sebe v tomto těžkém úkolu. Proto se ptám, jaké jsou vaše plány. Jaké jsou vaše plány s ohledem na další rozvoj EASA a zároveň jaké jsou vaše plány, pokud jde o skutečnou implementaci takového mechanismu solidarity. Já se ptám, protože jsou zde pilotní projekty pro, z roku 2009, je to konkrétní projekt pro Maltu, doufám, že je to, tento projekt rozšíříme na další země, které by se mohly nalézt se stejné situaci, ovšem tento projekt, jak víme, nebyl dostatečně účinný. Druhá otázka eh, se dotýká nezletilých bez doprovodu, to znamená děti, nezletilí bez doprovodu, jakožto zranitelná skupina. To je záležitost, která nás zneklidňuje v Evropském parlamentu. Příští týden budeme hlasovat o nové směrnici v oblasti obchodování s lidmi, která v sobě obsahuje článek pokrývající potřeby dětí, nezletilých bez doprovodu a obětí obchodování s lidmi, protože nezletilí bez doprovodu jsou často migrujícími eh, občany, kteří překračují naše hranice a velice často mm, jsou to lidé, kteří jsou žadateli o azyl. Čili zde bych poprosil váš názor. A rovněž jsem si všiml ve vaší prezentaci snahu nastolit vztahy s Evropským parlamentem. Rád bych vám řekl následující. My jsme výborem, který eh, dohlížel na eh, tímto nařízením pro EASO, včetně zpravodajky paní Lambert, nevím, zda je už mezi námi, ano. Čili my rovněž nám rovněž leží na srdci zdraví, kvalitní vztah s vaším úřadem, proto se ptám, jaký je váš názor, jak si to asi představujete, tento náš společný vztah. Děkuji. Děkujeme. Nejprve všichni koordinátoři a poté bychom poprosili pana kandidáta. Paní Guillaume. Dobrý den. Děkuji, a omlouvám se, dorazila jsem trošku později. Rovněž vám blahopřeji k nominaci. Pane Vysere, několik dotazů, tři otázky, byste v podstatě pokryl všechny úkoly, kterými by se měl váš úřad zabývat velice rychle, ty nejdůležitější oblasti, samozřejmě rozvoj spolupráce, praktické spolupráce mezi jednotlivými členskými státy. Samozřejmě, že už jsme o tom před chvíličkou jsme o tom hovořili, to znamená podpora těch zemí, které čelí konkrétním tlakům v této oblasti, ale samozřejmě, že i určitá implementace tvorby společného asilového systému, to znamená na základě výměny osvědčené praxe. Samozřejmě, že etablování vašeho úřadu očekáváme už velice dlouho. Samozřejmě, že budeme potřebovat si nějaký čas na samotné etablování. Ovšem je důležité, aby tyto aktivity, tyto činnosti s, vaší, s vaším týmem byly zorganizovány velice rychle. Čili nyní stručně k těm úkolům, o kterých jsme hovořili, to jsou velice důležité úkoly, které čekají váš úřad. Samozřejmě jsou zde vysoká očekávání. Proto bych se zeptala, na priority. Jakým způsobem budete udělovat priority těmto jednotlivým úkolům a čemu byste věnoval prioritní pozornost, jakmile bude váš tým sestaven. Před chvíličkou jsem se o tom zmínila. Další záležitost. Jakým způsobem nebo jaký názor máte, jak nahlížíte na aktivity především vašeho úřadu vůči zemím, které čelí konkrétním tlakům, a jak definujete takové země, které čelí konkrétnímu tlaku, nebo jak, je, je, jak jste schopni vytipovat tyto země? Samozřejmě, že váš úřad nebude moci vyřešit veškeré problémy, které se dotýkají asilové politiky. Je zde mnoho obtížných praktických záležitostí, kterým čelíme v současné době. Ten balíček asilový, ten, jak víte, trpí určitým blokem, je tam mnoho směrnic, přepracovává se určitá oblast. Samozřejmě, že došlo k, určitým, k určitému pokroku v této oblasti, ovšem ráda bych se zeptala na váš názor, na váš názor ohledně harmonizace, to znamená ze zdola nahoru všech těch norem, procedur, postupů, jak by to asi mohlo vypadat do budoucna. Děkuji. Thank you very much. Děkuji za slovo pane předsedo. Dovolte rovněž, abych poblahopřála. Poblahopřála panu Viserovi k nominaci. Pokud jde o jmenování, to ještě samozřejmě musí počkat. To bude záviset i na postupu, který zrovna probíhá ve Evropském parlamentu. Mám dva dotazy. Jeden je spíše politický, druhý politicko-manažérský. První věc. Mohl byste nám říci, kdy podle vašeho názoru vaše služba bude už plně funkční? Ano, vím, že je zde určité přechodné období, to chápu, všem ráda bych se zeptala na váš názor. Kdy si myslíte, že bude tato služba už plně funkční? Na politické úrovni bych se ráda zeptala na váš názor vztahu mezi EASem a členskými státy. Především pokud jde o nezávislost vaší služby, vašeho úřadu. Nejde pouze o nějakou rétoriku, to znamená, co asi teda byste měli dělat, ale spíše s ohledem na nezávislost, co, co to pro vás znamená, to, že váš úřad by měl být nezávislým úřadem. Na politické úrovni bych se ráda zeptala, jak budete spolupracovat s jinými agenturami, které rovněž hrají svou roli v této oblasti asilové politiky, Frontex především mám na mysli. A na ten dotaz manažerský spíše víme, že členské státy si uchovávají svou nezávislost při jmenování expertů, odborníků, ovšem vy budete ředitelem tohoto úřadu a jak vidíte možnost aktivní role v tomto hledu, abyste najednou jednoho dne tam neměl tým lidí, o kterých nic nevíte. Čili jak se na to díváte z manažerského hlediska? Děkuji. Děkujeme paní Argentíny. Děkuji za slovo. A ráda bych poděkovala, poděkovala eh, i vám pane Vysere. Děkuji a blahopřeji, blahopřeji k tomuto jmenování, které je na spadnutí. Pokud je o zelené, EASO je obrovským krokem správným směrem. Je to obrovský krok směrem ke společné asilové politice, kde uchazeči o asil budou konečně vědět, na čem, na čem jsou a kde se budeme snažit o eh, zredukování rozdílů nebo jiných postupů, posuzování žádosti o azyl v jednotlivých zemích. Je to oblast, které se budeme snažit poučit jeden od druhého, využívat osvědčenou praxi. Já osobně jsem si vědomá důležitosti vaší práce. Minulý týden v Aténách jsem to viděla, protože jakmile například ten, kdo žádá o azyl podle Dublinské dohody, v podstatě vidíme, že mm, žádné zprávy znamenají dobré zprávy velice často. To znamená, že lidé bohužel v, jsou posíláni zpět za situace, kdy jejich žádost ani nebyla prostudována, což podle mého názoru je opravdu neakceptovatelné. To znamená ta praxe, kde administrativa jednoho členského státu v podstatě neví, co dělá administrativa druhého členského státu. Tato situace tento přístup, žádné zprávy rovná se dobré zprávy. To prostě nemůžeme podpořit a já doufám, že se mnou v tomto ohledu souhlasíte. V Řecku v současné době panuje opravdu krizová situace v oblasti žádosti o azyl, migrace. Frontex pracovníci jsou tam velice aktivní. Pohraniční kontrola a tak dále. Já bych se zeptala na váš názor, eh, jakou roli by měl hrát tento podpůrný tým v oblasti asilové politiky do budoucna. Protože samozřejmě budeme muset spolupracovat i s Rapidem, to znamená s, s, s úřadem rychlého zásahu, který spolupracuje s Frontexem. Čili jakým způsobem zajistíte to, aby váš úřad respektoval právo lidí požádat o azyl, protože v Aténách jsme pochopili, to, že Frontex asi není tím prvním místem nebo místem prvního kontaktu, čili kde, kde, kde je to místo, ve kterém, na kterém můžete požádat o azyl, jak pomoci lidem nebo umožnit lidem požádat o azyl. Doufám, že i připravíte zpravodaje k tomuto konkrétnímu tématu. Děkujeme za ECR, zde nevidíme nikoho, říká pan předseda, proto dáme slovo zastupiteli za GUE. Děkuji za slovo, pane předsedo. Evropský parlament a především tento výbor věnuje obrovskou důležitost a pozornost úřadu EASO. Já jsem byl stínovým zpravodajem pro paní Jean Lambertovou, to je v podstatě první zpráva, které jsem se věnoval po nástupu do Evropského parlamentu. Proto jsem nesmírně potěšen, že vás mezi námi vidím a že došlo nebo dochází k vytvoření tohoto úřadu. Já doufám, že jde o začátek kvalitního dialogu a spolupráce mezi našimi dvěma institucemi. Proto bych se rád zeptal, zda jste ochoten navštěvovat náš parlament a především náš výbor, kdykoliv si vyžádáme vaši přítomnost, kdykoliv to bude zapotřebí, zda jste ochoten nám poskytovat dokumentace, informace k jakýmkoliv záležitostem, které budou pro nás důležité. Jakožto výkonný ředitel Evropské agentury budete samozřejmě muset oficiálně komunikovat i s půl miliardou našich občanů a proto je pro nás toto nesmírně důležité. Dublin, to je druhá otázka. My už jsme několikrát slyšeli zde v našem výboru, že ten dublinský systém nefunguje. Proto bych se rád zeptal na váš osobní názor, protože než jste zahájil, než zahájíte váš mandát, bylo by dobré znát váš osobní názor. Myslíte si, že tento systém potřebuje reformu? Pokud ano, jakým způsobem byste na to reagoval? Druhá nesmírně důležitá otázka je resettlement. Já jsem byl spoluspravodajem pro fond pro uprchlíky, zároveň jsem se zabýval iniciačním plánem společného evropského programu pro eh, opětovné usazování vysídlených lidí. Toto je záležitost, které se věnují všechny politické frakce v Evropském parlamentu, komunisté, socialisté, jiné strany. Všichni se snažíme, eh, všichni se v této eh, oblasti snažíme být aktivní, protože, jak víme, tak číslo nebo počet těchto lidí v Evropské unii je velice nízké ročně, asi 5 tisíc ve srovnání s 80 tisíci ve Spojených státech a každoročně, pokud víme, tak UNHCR odhaduje až 200 tisíc žadatelů v tomto ohledu. Čili my mm, žádáme, aby došlo k vytvoření takové stále jednotky, která by měla dostatečné lidské zdroje, která by se věnovala této problematice. Myslíme si, že potřebujeme institucionální jednotku, která by se tomu měla věnovat a my si myslím, že právě EASO by mohl být takovým úřadem. Proto se ptám, jakým způsobem byste takovou jednotku v rámci vašeho úřadu vytvořil. Jsem nesmírně rád, že jste se zmínil o tomto opětovném usídlení nebo um, usídlování um, přesídlených lidí, čili opravdu doufám, že toto, jelikož je to i problematika, kterou se zabývá úřad UNHCR, že budete spolupracovat, proto se ptám na konkrétní názor. Děkujeme. Nezahrazení se nechtějí zapojit do této diskuze, pokud jsem to správně pochopil, takže se nyní obracíme na pana Vysera a poprosíme ho o odpověď. Řekněme sedm minutek a poté dáme, si dáme další kolo otázek, budeme mít prostor pro další kolegy a budeme mít druhé kolo dalších dotazů. Pane Vysere. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení poslanci, za... děkuji za veškeré dotazy. V první řadě bych eh, chtěl zdůraznit, tak jak jsem to učinil ve svém úvodu, Evropa skutečně se vyvíjí takovým způsobem, že společný azylový systém je vysoce zapotřebí. Potřebujeme jej, abychom zlepšili spolupráci v rámci Evropy, ale je to také téma humanitární pomoci, které je velice zásadní a musíme tedy naplňovat naše humanitární standardy i v této oblasti. Zapotře- je zapotřebí zorganizovat určité věci a v tomto ohledu EASA, pokud vím, bude sehrávat velkou úlohu právě v této oblasti. Pokud bych mohl se skupit jednotlivé otázky, tak bych možná na úvod pohovořil o solidaritě a mechanismu solidarity. Vím, jaké diskuse probíhají v Evropském parlamentu na toto téma a vím, že to znamená i určité politické diskuse. Operační agentura jako EASO není agenturou, která by mohla mít eh, nějaké politické stanovisko v tomto ohledu, ale chtěl bych to pojednat spíše z praktického hlediska. Budeme muset určité věci realizovat v praxi. Otázka, jestli to bude dobrovolné nebo na dobrovolné, povinné tedy, to opět není na nás, na EASE, e, ale EASE e bude sehrávat velice praktickou úlohu. A dávám jenom jeden konkrétní příklad, co se děje nyní v Řecku to může být také určitá příležitost, jak vyřešit operační otázku, včetně solidarity v tom smyslu, o kterém hovořil pan Buzutil. V tomto konkrétním případě mohu poskytnout jednu odpověď. Řecko potřebuje řadu odpovědí a řešení, nicméně jedno řešení můžeme nabídnout právě my. Když se budeme bavit prakticky o těchto o případech, tak možná tímto způsobem právě přispějeme k tomu lepšímu mechanismu solidarity. Dále otázka přesídlování, protože to je s tím úzce spojeno. Pochopitelně jsem si přečetl zprávu, která je velice významná. Je tam celá řada praktických doporučení, praktických bodů. je to podobně jako u toho předešlého tématu. Vím, jaké politické diskuse probíhají a myslím, že by bylo nemoudré, aby naše agentura chtěla sehrávat nějakou úlohu v těch politických diskusích. Nicméně zároveň přesídlení a já jsem z Nizozemí, kde přesídlování se řeší už dlouho. Je to možná řešení právě v oblasti migračních toků, Přesidlování je řešením, kterému musíme věnovat pozornost. Jak už jsem říkal v úvodu, ESA je k dispozici. Chce sehrávat praktickou úlohu i v externím přesídlování migrantů. Měli bychom být v té první linii, měli bychom mít partnery, jako je UNHCR, jednotlivé členské státy, také musí sehrát svoji úlohu, ale myslím si, že ESA může být tím koordinátorem. Můžeme mít úlohu někoho, kdo vede, podněcuje další kroky. EASA je tedy zcela jistě připravená takovouto úlohu sehrát. Dále otázka nezletilých bez doprovodu. Jak říkal pan Busutil, je to mnohem širší téma, než by mohlo zvládnout, než by mohlo zvládnout náš úřad. Je to jeden z hlavních trendů v migračních tocích. Musí to být tedy součástí práce EASA. Teď se zaměřuji především na otázku školení, jak řešit problém nezletilých bez doprovodu v Evropské unii. Někdy se to řeší velice odlišně v jednotlivých členských státech, čili zcela jistě eh, bychom mohli přispět při řešení tohoto problému. A například země původu, která poskytuje informace, nebo když se podíváme na zprávy za jednotlivé země, tak EASA by měla sehrát eh, takovou viditelnou, matatelnou úlohu eh, při řešení tohoto zneklidňujícího problému. Nyní se dostávám k očekávání a k prioritám. Jedna priorita je jasná. To je řecký národní akční plán, to bylo ještě rozhodnuto předtím, než vůbec EASA e spustila e, svoji činnost. E, jsme zahájili naši práci. To zcela jistě bude první na seznamu našich priorit. Druhá priorita je dána samotným nařízením. Je tady celá řada nejrůznějších projektů, které probíhají v nejrůznějších místech. Tyto projekty byly zahájeny, my je budeme přebírat, Je naše nová organizace bude přebírat tyto projekty a je důležité, aby vše proběhlo hladce. To samo o sobě bude důležité, protože ty projekty velice dobře fungují, takže chceme, aby to hladce proběhlo, abychom tyto projekty mohli dále rozpracovat. Zásadní téma, které budeme také řešit, je Otázka informací ze země původu. Evropa a evropský přístup může mít přidanou hodnotu z očividných důvodů a možná z méně jasných důvodů. Je jasné, že některé země se toho bojí. Probíhá tady celá řada diskusí na téma informací ze země původu je to zcela jistě ale téma, kde bychom mohli také zaznamenat velké úspěchy. Co se týče velikosti naší organizace, myslím si, že by nebylo rozumné si stanovovat více priorit pro první rok, ale zcela jistě to se bude probírat jednak ve vašem výboru, ale i jinde. Co se týče konkrétních tlaků a definic, v samotném nařízení jsou velice kvalitní definice, ale předpokládám, a to asi bylo za tou otázkou, očekávám, že v praxi každý jednotlivý případ eh, bude vyvolávat eh, další diskuse, což je dobré. A země, které budou čelit nějakým problémům, tak tyto země budou čelit takovýmto tlakům pouze dočasně a musí vzniknout skutečný tlak v té dané zemi. Myslím si, že asi není úplně teď na mě, abych přesně konkrétně odpověděl na tento dotaz. Očekávání. Kdy tedy zahájíme naši činnost? Tak Pochopitelně je to i na vás. 19. 6. příští rok by měla naše organizace začít pracovat. To bude úkol, který bude naplněný, když máme velice málo času, ale očekávám, že tento úřad bude plně funkční od příštího roku v červnu. Ale předpokládám, že ještě předtím se budeme bavit o tématech, Doufám, že budu mít eh, dostatek pracovníků, abychom eh, mohli hned eh, začít pracovat a nemuseli čekat až do června, než náš úřad bude plně personálně vybaven. Otázka, která se týkala situace v Řecku, je to opravdu velituace a je to možná i dobrý příklad toho, co může být předanou hodnotou naší organizace. V dublinském nařízení i v našem interním nařízení je, že máme praktiky, zkušenosti, odborné znalosti, které musíme využít tak, abychom naplnili naše očekávání, jak Evropského parlamentu, tak rady a pevně věřím, že náš úřad se osvědčí a podaří se mu vyřešit praktické problémy. Otázka Řecka v Rontexu, eh, systému Rabbits. Eh. Existuje rozdělení kompetencí mezi Frontexem a EASO ale na druhou stranu jsou tady oblasti, kde musíme úzce spolupracovat. V akčním plánu komise se uvádí, že EASA by měla začít rychle uvažovat o tom, jak vyškolit pracovníky Frontexu, jak vyškolit jejich odborníky, pohraničníky, aby věděli, jak postupovat, když se setkají eh, s migranty, kteří žádají o azyl. Takže školení je důležité, pro Frontex je to velice důležitý prvek. Druhá záležitost. Akční plán pro Řecko. Tento plán se stává ze dvou částí. Jednak samozřejmě Frontex, to znamená pohraniční záležitosti a poté systém žádosti o azyl a jeho implementace v Řecku, to bude hlavním cílem EASA. Dublin. Dublin, který nefunguje. Dobře. Čele. K Dublinu. Velice stručně a pak nechám prostor pro další dotazy. Podle mého názoru to není ještě proces ukončený či nekvalitní, který by nefungoval. Ano, vztahy s Řeckem, tam došlo k problémům, ovšem nedošlo k problémům s ostatními zeměmi. Je to systém, který funguje a pokud nebudeme mít nic lepšího k dispozici, tak prostě musíme věnovat pozornost nápravě tam, kde je to možné, tohoto systému. Pokud je o vztahy s Evropským parlamentem, já jsem ochoten dialogu, otevřenému dialogu s Evropským parlamentem, včetně poskytování jakýchkoliv informací či dokumentů, které budou zapotřebí. Děkuji. Děkujeme, pane Vysere. Druhé kolo dotazu a prosím všechny, všechny poslance, poslankyně, kteří by chtěli vystoupit, aby opravdu to byl krátký příspěvek, tak abychom to všechno stihli, čili opravdu maximálně dvě minuty. Paní Holmajerová, prosím. Děkuji, pane předsedo. Mám konkrétně dvě otázky. V Řecku hraje důležitou roli to, že se Řecko snaží o vybudování decentralizovaných umístění pro uprchlíky, aby se zabránilo tomu, že proudy uprchlíků jdou pouze do Aten. Máte v úmyslu v tomto ohledu Řecko podpořit v příštích letech při registraci i při urychlení této pomoci? Druhá otázka v Řecku existuje zvláštní problém. 90% uprchlíků nežádá o azyl, ale zcela otevřeně říkají, že se chtějí dostat do Evropy, protože chtějí uniknout chudobě a z nejrůznějších důvodů se ve své vlasti necítí dobře, nevidí žádnou perspektivu a proto hledají lepší ekonomické a sociální šance v členských zemích EU. Jak vidíte možnost v oblasti readmisí ve vyjednávání s velvyslanectvími? Jak chcete podpořit Řecko, protože toto je jeden z klíčových problémů při jednání s Řeckem. Například ty readmisní rady, ty, ty jsou, to je velice minimální počet těch readmisí, takže vyjednávání s velvyslanectvím a podobně, když to ta země musí výst sama, tato jednání, tak je to velice komplikované, ne když se za, než když se za ní postaví 27 členských států. Děkuji, paní Boskurt. Dvě minuty maximálně, prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. A vítáme vás v našem výboru, pane Visere, a rovněž gratuluji, gratuluji a děkuji za prezentaci. Budu pokračovat v angličtině. Persekuce je považována na základě Ženevské konvence za důvod k poskytování eh, statutu uprchlíka, ovšem jsou zde samozřejmě různé kategorie založeny, řekněme, na pronásledování z důvodu eh, genderovém pro mladé ženy, dívky a tak dále. Gendrová Eh, rovnost strategie v této oblasti rovněž znamená to, že byste měli podporovat školení, které by bylo založeno na genderových eh, rozdílech a tak dále. Čili já se ptám, jakým způsobem bude EASO přispívat k tomu, aby došlo k respektování hlavních směrů UNHCR pro následování založeném na eh, rodové záležitosti Dále je to boj proti eh, zmrzačování genitálií, jakým způsobem zajistíte to, že v rámci pracovního plánu se zaměříte na, tyto, na tuto rodovou problematiku, když budete připravovat eh, expertízu, sbírat informace na základě eh, dokumentů, které vám předloží země původu. Děkujeme. Děkujeme paní Indveld. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ráda bych velice stručně položila následující dotaz. Souhlasím se všemi, kteří vám poděkovali a blahopřáli k vaší prezentaci. Myslím si, že je opravdu velice důležité, že vaší snahou bude úzká spolupráce s Evropským parlamentem. Můj dotaz je politického charakteru. Ve svém úvodním slovu jste se zmínil o tom, že byste chtěl být nezávislým a upřímným zprostředkovatelem a já s vámi souhlasím, protože právě toto potřebujeme. V této oblasti v této politice potřebujeme určitý neutrální přístup, který ovšem je luxusem, jenž si možná nebudete moci dovolit, protože to prostředí v jednotlivých členských státech, které vidíme, je spíše nepřátelsky naladěno vůči různým uh, lidem, kteří přijíždějí do Evropy, ať už je to z jakéhokoliv důvodu. To znamená, že mnoho členských států neplní a nerespektuje pravidla, která v tomto ohledu máme k dispozici. Vy jistě máte mnoho informací, konkrétnějšího charakteru, viděl jste, jakým způsobem se aplikuje politika, asilová politika přímo na místě. Jakým způsobem budete reagovat na země, které neplní tyto základní standardy, které již máme k dispozici. Děkujeme, paní Wingston. Děkuji za slovo pane předsedo. Já jsem vedla naši delegaci výboru Libe do Řecka minulý týden. Ráda bych poděkovala všem kolegům a kolegyním, kteří se zúčastnili této delegace a ráda bych jim poděkovala za jejich eh, přispění k, eh, ke kvalitní misi. Zároveň bych ráda poděkovala spolupracovníkům ze sekretariátu, kteří odvedli úžasnou práci, poskytli nám a připravili neuvěřitelně zajímavý program, bohatý program. Mnoho lidí už se zmínilo o tom, co jsme viděli v Řecku a v podstatě bychom jasně měli říci, že je to skolabovaný systém který, neust, který v podstatě jak si poukazuje i na sociální mm, rozkol v Řecku, dochází k obrovské krizi v tomto ohledu. Příští rok přijmeme legislativu v tomto ohledu, došlo tam k prezidentskému dekretu v, tomto, eh, v této souvislosti, který byl přijatý. Členské státy jsou připraveny poskytnout asistenci, poskytnout pomoc Řecku, ovšem to, co nemůžeme akceptovat, a my všichni v Řecku jsme se na tom dohodli, Nemůžeme akceptovat to, aby přechodné období, které se přijme v tomto ohledu, bylo prodlouženo na jeden rok. To znamená, že těch 50 tisíc případů, které jsme ještě neřešili, které nebyly vyřešeny, jako kdyby se objevily přes noc. To je přece problematika, která se zde nahromadila v průběhu času a proto se ptám, jakým způsobem bude váš úřad Eh, opravdu, jakým způsobem přispěje k udělání určité dynamiky v tomto ohledu, vytvoří, jak vytvoříte struktury, jak vybudujete skutečný, skutečně kvalitní úřad, který by mohl zabránit humanitární krizi tohoto rozsahu. Vidíme zde opravdu v Aténách eh, narůstající sociální krizi, ovšem to netrápí pouze Atény, ale i jiná hlavní města eh, 27, čili jakou roli bude hrát váš úřad, aby podpořil členské státy ve svízelné situaci, aby pomohl členským státům odvrátit takovou krizi, kterou zde vidíme. Pane Vysere, prosím, jak vidíte, tak musíme opravdu dodržovat čas, proto vás prosím, abyste nám pomohl. The, uh abyste respektoval čas, který máme k dispozici, čili kdybyste byl tak ochotný opravdu pět minut, to, to by bylo velice dobré. Děkuji, pane předsedo. Několik dotazů k Řecku. Ten akční plán, jistě víte, o, omlouvám se, paní Lambert ještě, paní, promiňte, já, říká pan předseda, já jsem si nevšiml, paní Lambert já se omlouvám ještě, než se obrátíme na pana Vysera. Prosím, máte dvě minuty. Děkuji za slovo. Už se o tom zmínili kolegové, já jsem byla spravodajkou, pokud jde o toto téma velice dobře a pozitivně jsem spolupracovala s ostatními politickými skupinami. Proto jsme nesmírně rádi, že jste mezi námi a zároveň, že ASO je na cestě my se těšíme na ten evropský přístup, ne mezivládní přístup k této problematice. Proto jsme rovněž rádi, že tento úřad se právě tvoří. Jedna z těchto oblastí, které považujeme za důležité v rámci podporného úřadu, je ta expertíza, ta, ta specializace, ty odborné znalosti a potenciální přístup či vstupy občanské společnosti, podpůrné orgány, poradenské orgány, ehm, dále samozřejmě místní samozpráva, eh, nevládní organizace. Já si myslím, že v podstatě součástí vaší práce vytvořit takové konzultační fórum. Proto bych se chtěla zeptat, jakým způsobem si to představujete, jak by to asi časově mohlo být etablováno a jaká bude přidaná hodnota k, vašemu, k vaší práci. Děkujeme a nyní pan Vyser. Děkuji, pane předsedo. Řecko. Všichni víte, že zde máme k dispozici akční plán, různé kroky, které jsou spojeny s tímto plánem. Pokud je o asilovou část, EASO bude muset hrát svou roli. To znamená na straně přijímání a zároveň budování této služby v Řecku. Důležit, ta bude i oblast eh, vzdělávání, kvalita. Už se o tom zmínila kolegyně po mé levé ruce, která se ptala, jakým způsobem bychom mohli přispět, jakým způsobem podporovat eh, tyto činnosti. Tam my nemáme k dispozici žádné sankce, čili my se budeme samozřejmě snažit o nezávislost. To ovšem bude rovněž záviset na Evropském parlamentu. Musí to být určitě vyrovnaný přístup, nebo budeme se muset snažit o vyrovnaný přístup. Členské státy, samozřejmě máme zde politické záležitosti, operační záležitosti, to ne vždycky je Eh, totéž, eh, máme zde Evropský parlament, občanskou společnost, eh, různé úřady a tak dále, čili já je zde mnoho aktérů a já se pouze mohu zavázat k tomu, že se budu snažit o nezávislost. Jistě jsem si vědom toho, že to bude výzva. Pokud jde o uznání problematiky genderové, to je integrální součást informací, které se dotýkají země původu. To je, kde, má, nebo kde vidíme ten počátek. Tam musíme ty informace mít k dispozici, ty informace musí být viditelné a všechny ty problémy, které jsou s tím spojené. Čili ano, i genderová problematika bude součástí informací, které se dotýkají země původu. A druhá věc, a to je rovněž součástí toho evropského kurikula, uspějeme-li ve vytvoření určité standardní úrovně, kterou budeme mít k dispozici v členských státech, to znamená s ohledem na kvalitu a i obsah, to znamená, řekněme, genderová problematika, tak samozřejmě, že to, to je jeden z úkolů pro EASO. Konzultační fórum občanské společnosti. Já předpokládám, že někde ve druhé polovině příštího roku bychom mohli zahájit eh, činnost tohoto konsultačního fóra. V současné době bych se chtěla informovat o různých zkušenostech, které máme v Evropské unii s takovým konzultačním fórem, s zapojením občanské společnosti. Jsou zde různé zkušenosti, zatím ještě jsem neměl možnost dospět k nějakému konečnému výsledku, ovšem já jsem ve své praxi byl vystaven přímým vstupům, přímým příspěvkům ze strany občanské společnosti, zapojení do operačního i politického procesu, čili já budu čerpat z těchto zkušeností. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane Fisre, za vaše prohlášení, za vaše odpovědi a jak již jsem říkal, na 15 minut přerušíme naše zasedání, aby si koordinátoři mohli promyslet svoji odpověď, takže bych požádal všechny, aby opustili tuto místnost. Zasedání koordinátorů tady proběhne za zavřenými dveřmi. Náš výbor Libe musí rozhodnout, zda potvrdí nebo nepotvrdí jmenování generálního ředitele. Já si myslím, že 10 minut bude stačit. Dobře. Budeme mít tedy 15 minut, pak eh, zasednou koordinátoři a schválí členové našeho výboru.